Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous ouvrons la... Dámy a pánové, takže vzhledem k povinnostem, které máme, bychom teď měli každopádně se pustit do prvního bodu našeho pořadu jednání, což ve skutečnosti je bod číslo 31. A slovo mám paní zpravodajka Evelyn Gebhardt. Ano, děkuji. Děkuji, Nový program Digitální Evropa je důležitým prvkem při naplňování digitální transformace v evropském průmyslu, celém evropském hospodářství a veřejné aktéře. Program nabízí finanční základnu proto, aby mohla být poskytována podpora v důležitých oblastech budoucí digitální infrastruktury v Evropě. Programové cíle se týká i vysoce výkonného mm, počítačového systému, e, získávání podkročilých digitálních kompetencí a zavádění interoperabilních řešení v oblasti veřejného zájmu. Celkem za to se ve výboru eh, předložilo 132 eh, pozměňovacích návrhů eh, k návrhu komise. Tyto pozměňovací návrhy z velké většiny nabízí pozitivní pohled na program Digitální Evropa. Je to pohled, který sdílím i já. Co by spravodajka mě to naplň, co by spravodajku mě to naplňuje optimismem v tom smyslu, že se nám nepochybně podaří vypracovat dobré kompromisy a že v tom dobře pokročíme vpřed. To znamená, že eh, připravuji eh, za prvé následující kompromisní pozměňovací návrhy. V článku 3 rozšíření všeobecných programových cílů. Za druhé, zpřesnění jednotlivých cílů programu, pokud jde o článek 4 a sice e, vysoce výkonné počítačové systémy, návrh k oblasti umělé inteligence v článku 5 navrhnu také to, aby předložené pozměňovací návrhy týkající se etiky programu, které vítám, byly zařazeny do článku 5, protože se domnívám, že především podpora umělé inteligence musí Eh, respektovat etické hranice. Kromě toho navrhnu kompromisní pozměňovací návrh, který zpřesní cíle v článku 6, konkrétně v oblasti kybernetické bezpečnosti a další návrh rozšíří okruh osob, které budou mít kompetenci v rámci programu podle článku 7. A na závěr ještě kompromisní pozměňovací návrh, který přesně stanoví úkoly a právní koncept digitálních inovačních centru, center, která jsou popsána v článku 16. S radostí jsem vzala v potaz, že přišlo pouze málo pozměňovacích návrhů, které by požadovaly vyloučení třetích zemí, například příklad kandidátských zemí. Já osobně jsem poměrně skeptická, pokud jde o vyloučení třetích zemí. Takovýto krok by měl důsledky, které to nejsme schopni plně odhadnout a myslím si, že by to eh, naši spolupráci s těmito zeměmi zbytečně zatížilo. Myslím si, že my Evropané bychom právě v oblasti kybernetické bezpečnosti měli, být, měli mít výsostný zájem na tom, aby země, se kterými spolupracujeme, nabízely eh, interoperabilní a bezpečná řešení a protekcionistická eh, řešení by něčemu takovému bránila. Já si myslím, že díky tomu, co jsem řekla, jsem vám poskytla dobrý přehled o tom, jaké jsou moje, moje záměry a již nyní se těším na spolupráci s kolegy. Jak už jsem řekla, jsem optimistická, protože pozměňovací návrhy s výjimkou eh, pár eh, jednotlivých nacionalisticky laděných návrhů jdou v podstatě podobným směrem a díky tomu eh, z nich budeme moci eh, vyvodit dobrý závěr. Děkuji a ptáži se, zase jsou tu kolegové, kteří se chtějí k témuž tématu vyjádřit. Ne, nevidím. Komise chce si vzít slovo? Prosím. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Děkuji také za odvedenou z práci paní zpravodajce a za obsah pozměňovacích návrhů. V rámci našeho prvního čtení těchto pozměňovacích návrhů mohu říci, že jsou velmi podpůrné tomuto návrhu a vypichují některé významné prvky tohoto návrhu. Dovolte jen pár slov k vaší další úvaze. úvaze. Vzhledem k tomu, že náš rozpočet je omezen, Protože když srovnáte, co jsme navrhli v tomto programu a co Evropa vynakládá na tyto klíčové kapacity, jako je například HPC a i oproti zbytku světa jsou to i nadále velmi skromné částky a investice. Proto je velice důležité, abychom využili tyto prostředky účinným způsobem abychom mohli budovat ty kapacity, o které program usiluje. Proto bychom měli věnovat pozornost tomu, jak se ty peníze alokují. Jako příklad uvedu dovednosti, digitální dovednosti. To je velmi důležité, důležitá iniciativa a tento program asi nevyřeší všechny problémy, které máme. Potřebujeme i příspěvky od del, z členských států a využití dalších programů. Měli bychom budovat dovednosti takovým způsobem, aby ty kapacity, které posilujeme tímto programem, byly skutečně účinným způsobem využity. Dále ty digitální inovační huby. Vítám skutečně všechno, co jste k tomu řekli, protože se hrají ještě důležitou roli tom, aby byly tyto kapacity k dispozici všem eh, podnikům a tak dále. Je to důležité zejména v těch zemích, které zatím nemohly příliš těžit z eh, přímo zpravovaných tedy evropských fondů. A chápeme pochopitelně význam zajištění strategické autonomie Evropské komise navrhuje počítá s tím, že by měla existovat možnost účasti třetích zemí. Ale samozřejmě za určitých podmínek a dohod s těmito zeměmi a určitým, za určitých bezpečnostních podmínek. Ale mohlo by být eh, příznivé i pro Evropskou unii připustit a povolit účast těchto dalších zemí, protože některé kapacity a znalosti jsou i mimo hranice Evropské unie. Můžeme spolupracovat a najít vhodné řešení a kompromis. Děkuji. Žádné další žádosti o slovo. Já vám te- teď tedy děkuji, paní Gebhardt. Dovolte mi, abych k tomu doplnila ještě jednu věc, která se možná úplně nehodí k tomu digitálnímu programu, ale podle mého názoru je to nesmírně důležité a to jsou dovednosti, o kterých se neustále hovoří. Včera jsem slyšela přednášku jednoho vědce v této oblasti a ten si stěžoval, že děti ve škole nezískávají žádné zkušenosti eh, s médií. Nevědí, jak přistupovat s médií, k médiím, jak s nimi nakládat. Já si myslím, že v této oblasti máme velké rezervy. My neustále hovoříme o digitalizaci, ale ani my, ani naše děti nejsme připraveni na to, jak s novými médií máme zacházet. Jak se můžeme postarat o to, abychom eh, ne o to, abychom eh, ne padly do nějaké léčky, pasti. Naše děti se stále ještě učí tak, že se píše e, na tabuli křídou, nemají ve škole laptopy a přesně to jsou věci, na které bychom měli také myslet, pokud chceme, aby naše společnost jako celek v této digitální éře pokročila dál. Jsou to věci, které musíme mnohem více řešit, na které musíme in, intenzivně pomýšlet. Do vzdělávacích systémů členských států se samozřejmě nesmíme vněšovat, ale mohli bychom na členské státy apelovat. To by vůbec nebylo špatné. A dovolte mi zároveň, abych se omluvila. V 9 hodin 30 minut musím odejít, protože eh, budeme hlasovat v mém hlavním výboru ve výboru IMKO, takže tam musím být přítomná. Děkuji. Děkuji. A nyní bychom měli přijít k dalšímu bodu s panem Zánem, který ještě nedorazil. Ale dovolte vám sdělit rozhodnutí z včerejšího zasedání koordinátoru. Děkuji vám, pane předsedo. Takže v průběhu zasedání 10. října koordinátoři do, do, rozhodli o těch základních programů eh, na ochranu práv dětí, dále meziparlamentní zasedání o posílení eh, pravomocí parlamentu a dodržování práv občanů při uplatňování práv Unie, dále požádat právní službu o stanovisko týkající se článku 53.1 a 62 smlouvy, článek 114 ohledně právního základu návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Dále přijmout eh, pozvání výboru ETI, PETI, účastnice výměny názoru s eh, evropským prostředkovatelem v otázce Zelmairgate a zasedání mimořádného výboru průběhu eh, parlamentního plenárního zasedání ve Štrasburku. Děkuji vám a přejdeme k dalšímu bodu. S tím, že tu mám dva důlež, dvě důležitá poselství, které možná vytvoří určitou vazbu, tedy které mohou... Jsou tu, máme tu dvě výročí, v jednom případě ještě nedorazila ta osoba, ale pře, blahopřejeme všechno nejlepší paní Delvo, protože je to ten váš den významný. A úžasné je, že to umožní panu Zjevkovi. A prosím, už jste, už jste tu. Takže právě jsme tady popřáli všechno nejlepší paní Delvo a vám to jistě také usnadní práci, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. My jsme měli ještě zasedání s komisařem. Každopádně bych vás chtěl informovat, že za posledních několik týdnů jsem absolvoval celou řadu schůzek s různými zúčastněnými stranami, které zastupují, které, kteří zastupují jak platformy, tak poskytovatele služeb, co se týká navrhovaného nařízení. Rád bych eh, rovněž zmínil, že jsem se účastnil fóra, které bylo uspořádáno na Maltě na stejné téma, Pozměňovací návrhy, které představuji, se snaží reflektovat vyváženost mezi těmito jednotlivými názory, mezi těmito jednotlivými stranami. Co je pro mě velice eh, povzbudivé, je to, že jak zástupci platform, tak zástupci biznesu vlastně vítají návrh nařízení, protože si uvědomují, že je potřeba zajistit vyšší míru důvěry v to, jak funguje jednotný trh na digitální úrovni a je potřeba prosazovat také transparentnost a spravedlnost. Když dovolíte, zmíním několik hlavních témat. Jednotliví poskytovatelé služeb nám potvrdili, že e, mají obavy o to, jak probíhá takzvaný ranking, tedy řazení výsledků. E, někteří mi dokonce podali důkazy o tom, e, že některé platformy zcela zjevně, ale pouze zkušenému oku, preferují produkty a služby, které oni sami poskytují. A nebo prosazují takové takzvané preferované poskytovatele, se kterými mají nějakou smlouvu o preferenčním zacházení. A proto je naprosto zásadní zajistit transparentnost ohledně kritérií, která pak určují řazení výsledků. Zároveň e, akceptuji argument ze strany platform a jejich zástupců, e, kteří říkají, no ale podívejte, my vám nemůžeme dát naše celé algoritmy, protože za prvé to považuji za obchodní tajemství za druhé to považují za svou konkurenční výhodu oproti jiným platformám, ale také protože tvrdí, že pokud ty algoritmy budou poskytnuty ve své celistvosti, pak e, vlastně ty firmy mohou zkreslovat výsledky tím, že budou jednat podle daných kritérií konkrétního algoritmu. Takže potřebujeme všeobecná kritéria řazení pro konkrétní algoritmy. Představené pozměňovací návrhy se také snaží rozlišovat mezi eh, transakcemi jako takovými a eh, započatými transakcemi. Dám vám příklad. Třeba si chcete koupit něco nového, já nevím, eh, já bych si mohl chtít koupit třeba novou televizi, počítač, auto a tak dále. A vyhledával bych si, díval bych se na webové stránky jednotlivých výrobců. Ale to neznamená, že tu transakci ke koupi započnu. Takže jak se pak to vyhledávání, jak si pak to vyhledávání uvědomí, že jsem tu transakci do, dokončil prostřednictvím jeho. Na druhou stranu lze určit, kdy nějaká transakce už začne. A když k tomu dojde, pak je potřeba chránit tu platformu. A pak ještě jedna věc, která se objevila v rámci konzultací. E, to se týká požadavku poskytovat interní mechanismy mediace a vypořádání. Myslím si, že v tomto ohledu by bylo užitečné akceptovat argument, že možná bude potřeba vytvořit nějaký práh eh, nějakých, já nevím, jedinečných kliknutí za měsíc, dejme tomu, a pokud nějaká platforma bude pod tím Prahem, pak se na tu platformu nebude uvalovat administrativní zátěž v tom smyslu, že bude potřebovat, že bude muset poskytnout tyto interní mechanismy. Proč? Protože ty velké platformy to snadno zvládnou a malé platformy eh, každopádně budou potřebovat eh, nějaký přímý obchodní vztah se svými poskytovateli služeb. A pokud na ně uvalíme stejnou míru regulace, jakou uvalujeme na velké platformy, tak vlastně ty malé platformy z trhu úplně vytlačíme a to není nutně nápomocné vzhledem k tomu, čeho chceme dosáhnout. Samozřejmě máme určitá fundamentální kritéria, která musíme aplikovat, to říkám proto, že některé platformy argumentovaly i tak, že tam chtěli jakoby předběžnou doložku, že to nařízení bude platit pouze na ty velké a já jsem jim řekl, podívejte, to už by šlo za čáru. Stejně tak eh, jsme řešili celou tu otázku mediace. Já si myslím, že v této fázi možná budeme muset zajistit, že ta mediace je to, čeho bychom rádi dosáhli, ale nebude to nutně povinné. To znění od komise už teď říká, že to je dobrovolná věc, ale já si myslím, že bychom to mohli říci ještě jasněji. A měli bychom také jasně říci, že eh, uživatelé dané služby mohou využívat i soudních postupů bez ohledu na jakékoliv interní postupy nebo mediaci. To jsou tedy mé hlavní body. Chtěl bych poděkovat eh, eh, Doře a Magnusovi za jejich spolupráci. Eh, velice hezky jsme si o celé věci popovídali a oni mi strašně moc pomohli. A musím upozornit na to, že termín pro pozměňovací návrhy je 24. října na konci pracovní doby. Děkuji. Děkuji. Paní Rada. Děkuji. Mluvám se předem, že budu muset odejít hlasovat hned po svém příspěvku. Chci poděkovat panu Zemitovi za skvělý návrh. Myslím, že nastavuje dobrou rovnováhu mezi platformami a firmami a má skutečnou přidanou hodnotu i pro uživatele těchto platform a e, firm. Takže k jednotlivým bodům. Já chápu logiku věci, že se snažíme e, rozlišit mezi transakcí samotnou a pouhým zahájením té transakce. A samozřejmě e, třeba srovnávací website, cenový web, website, kde se srovnávají ceny by nebyl považován v tomto smyslu za eh, platformu tohoto druhu, ale kvalifikuje, eh, je může být kvalifikován za eh, vyhledávač. Je důležité do toho zahrnout také hlasovou pomoc. A souhlasím s tím, že pokud někdo změnil podmínky bez příslušné lhuty, tak by to nemělo znamenat, že podmínky už neplatí, ale že je automaticky uplatněna nějaká, eh, nějaké období. Za určitých okolností by mohla platforma jednostranně změnit eh, bez jakéhokoliv předběžného oznámení podmínky a platformy by pak použily argument, že je to prostě nezbytné na ochranu eh, platformy nebo něco podobného. Tady se trošku obávám toho, že tu nejsou dostatečné bezpečnostní záruky. A pokud jde eh, o, o eh, ta kritéria řazení, tak eh, myslím, že je důležité, aby bylo transparentně řečeno, jakým způsobem jsou výsledky řazeny. Nechceme, aby algoritmy byly zveřejňovány a návrh stanoviska přesně říká to, co, co si přejeme. To znamená, nechceme, aby se zveřejňovaly informace, které by pak usnadňovaly manipulaci. Ale co to pak znamená v praxi? Já se totiž obávám, že i v tomto případě hrozí, že tohle budou automaticky platformy tvrdit, i když to tak není. Čili s tou myšlenkou jako takovou souhlasím, ale nemělo by to eh, vytvářet mezeru v systému. Vítám také zmínku ochrany údajů v tomto stanovisku a myslím si, že by bylo lepší hovořit, eh, odkazovat na GDPR, ne jen na eh, politiky ochrany soukromí těch jednotlivých platform. Velmi vítám také ten dodatek, kde se říká, že rozhodnutí o ukončení smlouvy, případně účtu, by neměla být jen transparentní, ale také přiměřená. To je velice důležité, přidat tam to kritérium férovosti. A dále se domnívám, že by bylo vhodné či moudré tam dát určité povinnosti ze strany eh, eh, tedy toho, té firmy na tu platformu, protože platformy mají určitou povinnost informovat eh, spotřebitele o těch firmách a aby mohli tak učinit, musí ty informace mít. Takže to je velice důležitý doplněk. Nesouhlasím však s oslabením povinnosti transparentnosti platform, pokud jde o jejich vnitřní Eh, systém nakládání s stížnostmi, takže musíme eh, zajistit, aby byla transparentní, eh, trans, zajištěna transparentnost těchto systémů vyřizování stížností. Protože někdy konkurenční firmy používají třeba oznámení, která posílají těm platformám jako způsob poškození soutěže kde se snaží například, aby jejich konkurenti byli z vyhledávače z výsledků odstraněni. Takže by bylo, myslím, velice užitečné, aby byla zajištěna transparentnost eh, systému vyřizování stížností, včetně oznámení, která eh, posílají konkurenti eh, v neprospěch tedy své konkurence platformám. A dále pokud jde o ten systém zprostředkování, tak pokud nějaký uživatel evidentně ten systém zprostředkování bude zneužívat, tak by měl nést vyšší finanční břemeno. A konečně možnost eh, hromadných stížností jistě eh, tady eh, můžeme mít určitou takovou pojistku, ale musíme zajistit, zda tato hromadná stížnost funguje i v praxi, protože to je jedna z, inovač, jeden z inovativních bodů tohoto návrhu. Jinak Vítám eh, to, co je v té revizní doložce, možnost rozšíření i na operační systémy a potenciálně eh, tedy eh, zakázat ten se, se, seznam ne, nekalých obchodních praktik. To je další věc. Těším se na spolupráci, další spolupráci a vzhledem k tomu, že se tím zabýváme najmku, doufám, že Jury bude mít silný hlas v celém tomto postupu a že co největší počet těchto bodů zohlední. Děkuji. Děkuji, paní Reda. Přeje si vyjadřit se komise a pokud ano, tak prosím stručně, protože už začínáme nabírat určité spoždění a máme mnoho bodů na pořadu jednání, takže máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtě, děkuji také panu zpravodaji za toto stanovisko a za možnost říci pár slov. Budu velmi stručný. Chtěl bych přivítat eh, odvedenou práci. Vítáme celou řadu prvků tohoto stanoviska. Zejména vítáme, že eh, ta základní regulační filozofie eh, návrhu komise byla dobře pochopena a v mnoha ohledech přivítána i vaším výborem. Rád bych řekl dvě věci, které podle mě jsou důležité pro další jednání v tomto výboru a pro pozměňovací návrhy. Za prvé, eh, toto je dvoufázový postup a to je velice důležité. Bylo to zdůrazněno i v naší studii dopadu, že my se nebudeme snažit řešit všechny problémy teď hned na poprvé, že chceme vytvořit dvoufázový proces, kde nejprve budeme řešit problémy, kde máme jasné důkazy o systematičnosti daných problémů, vytvoříme eh, takovou observatoř, vlastně ta už je vytvořená, to je skupina odborníků, kteří budou sbírat další důkazy, což pak bude komisi pomáhat v přípravě přeskumu. A to také eh, říkají pozměňovací návrhy vašeho výboru, což vítáme. Nakonec řekl bych, že e, řekněme, bychom vás chtěli varovat před jednou drobností, ta tady zatím nezazněla. A to je návrh zpravodaje, že by se v návrhu, v pozměňovacím návrhu 32 umožnilo členským státům jít nad rámec tohoto nařízení. Já bych řekl, že bychom měli pamatovat na to, že právní základ e, celé věci je vnitřní trh a my samozřejmě chceme zajistit co nejvyšší stupeň harmonizace a evropský přístup ve všech věcech, takže na to jsem vás chtěl upozornit pro vaši další diskusi. Eh, a už úplně na závěr bych vám chtěl poděkovat za velice kvalitní návrh. Jsme připraveni vašemu výboru dále pomáhat. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Chcete si ještě jednou vzít slovo, pane Zamit? O ano, eh, chtěl bych poděkovat eh, oběma kolegům. Jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, co jsem tady slyšel, bude spolupráce eh, velice snadná. Jistě najdeme správné znění pro všechny ty aspekty těm komentářům, co se týká vyhledavačů, ano, je jasné, že to musíme, že to musíme zahrnout. Nebudu probírat celou tu zprávu, to by trvalo až příliš dlouho. E, to zahrnutí hlasové podpory, ano, to tam je. Celá otázka toho, zda umožníme nebo neumožníme poskytovatelům v některým, některých případech e, jednat e, jaksi v duchu předpisů. No, celá řada z nich nás přesvědčivě přesvědčuje, že jsou situace, kdy je potřeba jednat rychle situace, kdy dochází k zjevnému podvodu, kdy dochází k poškození zájmu spotřebitele. Eh, je tu eh, jeden příklad nějaké zahradní restaurace někde ve Spojeném království, což vůbec není restaurace, ale podařilo se jim dostat se do všech hodnocení a splnit všechna kritéria, že se představují jako restaurace. A je otázka, zda v situaci, jako je tato, budete jednat až po 15 dnech nebo okamžitě. Takže bude potřeba hodně zúžit situaci, kdy toto platformy budou moci udělat, ale možná jsou situace, kdy to bude potřeba. Ehm, až odsouhlasíme algoritmy ochrany dat, můžeme to odkázat na GDPR samozřejmě. Souhlasím s tím pravidlem proporcionality, v tom smyslu máme už i některé pozměňovací návrhy interní stížnosti a související systémy, tam musíme být opatrní, je potřeba chránit menší hráče. Eh, máme určité základy transparentnosti, které jsou relevantní pro všechny poskytovatele a pro všechny platformy. Souhlasím s tím, že tam dáme doložky o možnostech hromadných žalob, hromadných náprav, ty pojistky, které tam jsou indikované, to musí být pojistky, které například zajistí, že ten mechanismus kolektivní nápravy nebude takový, že se bude snažit na celé věci vydělat. Eh, nechceme, eh, abych tak řekl, jak jsem také říkal na schůzích s jednotlivými stakeholdery, při vší úctě nechceme eh, takový v uvozovkách americký právní systém, kde právníci jsou notoricky známí tím, že eh, honí sanitky a pak se snaží eh, dohodnout se s pacientem nebo jeho příbuznými na základě, že budou mít z potenciální vyžalované částky nějaké procento pro sebe. To nechceme takže musíme zajistit, aby ty peníze šly na tu organizaci, která podává tu hromadnou žalobu a od té organizace pak té osobě, která utrpěla škodu. Já věřím, že se nám to podaří. Samozřejmě souhlasím s tím, že výbor Jury v tomto musí hrát výraznou roli. Výbor IMKO, pokud vím, předkládá doslova do písmene stovky pozměňovacích návrhů, ale doufejme, že se nám podaří najít nějaký způsob, jak to celé eh, skloubit. Co se týká sběru dalších důkazů v rámci observatoře, s tím naprosto souhlasím. Jen tak mimochodem navrhuji, aby eh, proces přeskumu proběhl už po dvou letech, ne až po třech letech, jak navrhuje komise. Protože toto je velice rychle se vyvíjející situace a potřebujeme zpětnou vazbu ještě rychleji. A úplně nakonec jedna poslední věc, zda umožníme členským státům jít nad rámec nebo ne tohoto nařízení. Podle mě by bylo složité toto nařízení přivést na svět a neumožnit to. Z jednoduchého, jednoho jednoduchého důvodu, protože už jsou členské státy, které si vytvořily národní legislativu na toto téma. Mohu zmínit celou řadu příkladů evropských zákonů, kde jsme akceptovali ten princip, že máme určité minimum, které musí dodržovat všechny členské státy. Ale pokud některý členský stát chce nabízet vyšší úroveň ochrany, pokud to samozřejmě nemá vliv na pravidla, na základní pravidla, pravidla volného pohybu, tak se to umožní. Neumožnit toto by znamenalo, že eh, vlastně se eh, snažíme eh, tento návrh vytvořit s některými členskými státy, jako je třeba Francie, která už má velice detailní pravidla na toto téma. Já bych byl rád, měl jednotný evropský standard, ale pojďme jít cestou minima, a pojďme umožnit, aby někdo mohl jít nad rámec toho minima, dokud neovlivníme eh, pravidla hospodářské soutěže nebo volného pohybu. Děkuji. Děkuji za vaše připomínky. A přejdeme k dalšímu bodu, což je bod 30 a slovo má rovnou pan eh, Zvěvka. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. A teraz. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, dovolte mi, abych na úvod svého dnešního projevu začal trochu obecně. Budeme diskutovat o předložených pozměňovacích návrzích, ale rád bych přednesl nejprve eh, obecný komentář. Pokud se podívám na to, jaké návrhy byly předloženy, tak musím říct, že ta reakce byla veskrze pozitivní. My jsme navrhli dokument, který povede k zásadní změně k lepšímu eh, ve fungování evropských společen, společností na trhu. Já vím, že v okamžiku, kdy jsme se na těchto změnách domluvili, tak ty změny byly tedy přiměřené digitálnímu prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme. Vzhledem k tomu, že digitální prostředí je pro nás, pro všechny, každodenní realitou, tak eh, by to mělo být zohledněno i v těchto záležitostech, to znamená eh, v podnikové sféře. Podniky by měly možnost toho využít. Především pro mladou generaci je digitální prostředí něco naprosto přirozeného a proto jsem byl poněkud překvapen, eh, když jsem viděl eh, pozměňovací návrhy, které jste předložili. Bylo jich 250. A když jsem si je přečetl, tak jsem zjistil, že vy eh, podstatě kritizujete návrh předložený komisí, anebo se alespoň do značné míry snažíte omezit působnost nástrojů, které jsou v tomto návrhu zahrnuty. Dříve než se podívám na jednotlivé pozměňovací návrhy, dovolte mi, abych nejprve odpověděl na, dvě, na dva dotazy. Za prvé, chceme skutečně vytvořit efektivnější prostředí, které bude méně nákladné, bude přátelštější vůči uživatelům. Chceme takové prostředí na evropském trhu vytvořit tím, že umožníme registraci podniků online, tím, že umožníme to, aby společnost byla registrována bez fyzické přítomnosti na, eh, v mnoha úřadech, bez toho, aby bylo potřeba vyplňovat celou řadu papírových formulářů. My bychom tento proces omezili na jednu transakci, kterou by bylo možno provést online. A nebyly by tu žádné další překážky. Pokud na tuto otázku odpovíte ano, tak bych rád zdůraznil, že jediný způsob, jak takové situace dosáhnout, spočívá v tom, že se budeme držet návrhu komise, protože právě tento návrh nám umožní zavést takové možnosti, díky nimž bude možno registrovat společnost online, aniž bychom museli harmonizovat hmotné právo, které v tuto chvíli ve členských státech platí. A proto musím říct, že jsem byl poněkud překvapen pozměňovacími návrhy, které jste předložili. Zdá se mi totiž, že ten pozitivní přístup k nové podobě registrace společností by měl vést k tomu, že evropští podnikatelé, evropské společnosti by měli být velké, mnohem více ochotni zakládat pobočky a nové společnosti v jiných členských státech a já si myslím, že takovýto přístup je naprosto smysluplný. Předložené pozměňovací návrhy je možno rozdělit do tří základních kategorií. Za prvé, První skupina pozměňovacích návrhů se týká oblasti působnosti, za druhé je to skupina pozměňovacích návrhů, která se týká samotné registrace a konečně eh, třetí skupina se týká poboček eh, ve třetích zemích, v jiných zemích a eh, konečně poslední skupina se týká získávání informací z rejstříku. Nejprve oblast působnosti. Já k tomu mám takový přístup, že čím širší bude oblast působnosti, tím efektivnější ta směrnice bude a tím větší budou pozitivní výsledky, kterýž to tím dosáhneme. Je jasné, že ty výsledky možná nebudou patrné od prvního dne, ale dokážu si představit, že ta možnost Eh, provést registraci společnosti jednodušším způsobem, tím, že ta registrace bude možná přes internet, by velmi rychle zásadním způsobem změnila eh, to, jak společnosti v Evropě fungují. A to by bylo záhy patrné také na trhu práce. Já samozřejmě chápu jisté obavy, které tu panují. které zaznívají tváří v tvář možná eh, široce koncipovanému široce koncipované oblasti působnosti. Vím, že na území Evropské unie jsou různé formy společností. A chápu také to, že jsou vám blízké různé tradice související s registrací, dohledem a tak dále. Nicméně, pokud chceme zvolit modelní přístup a pokud chceme dosáhnout těch kýžených výsledků, tak musíme něco takového překonat a musíme se snažit vytvořit mechanismus, který eh, přinese skutečnou přidanou hodnotu. A který se nebude snažit zachovat status quo. Díky tomu by členské státy měly možnost působnost této směrnice omezit a týkala by se pak pouze několika málo společností. Dalším problémem je, kdo může společnost registrovat. Pouze fyzická osoba nebo právnická osoba a tady už vznikají pochybnosti. Pokud by tu registraci, pokud by se ta registrace týkala také právnických osob, tak by to samozřejmě umožňovalo určitou možnost podvodů a mohly by z toho vznikat pouze fiktivní společnosti. Dámy a pánové, já si myslím, že je mnohem snaží podívat se na eh, historii existence nějaké právnické osoby, to znamená, kde působila, v jaké oblasti je u právnické osoby je to mnohem snažší než u fyzické osoby, která možná předtím neměla žádnou podnikatelskou činnost. A po takovéto jednoduché registrace, registraci eh, bez kontrolního mechanismu by dotyčná fyzická osoba mohla tu společnost prodat komukoliv a to dokonce i právnické osobě. To znamená, že díky tomu by se podařilo ten kontrolní mechanismus obejít. Ale tady vycházíme z toho, že všichni chtějí pouze podvádět. To je první komentář. A druhý komentář. Jsem pevně přesvědčen o tom, že legislativa, kterou tady předkládáme, má za cíl nebo je zaměřena na čestné eh, podnikatele. Já se domnívám, že většina evropských podnikatelů je čestná, že většina z nich jedná v dobré víře. A pokud máme nějaké pochybnosti, tak to jsou jiné právní mechanismy, jiné nástroje, jiné správní orgány, které vykonávají dohled a které tedy uplatňují na eh, potenciální eh, podvodníky trestní právo. Pokud tedy budeme vycházet z toho, že toto je ten správný přístup, tak ty obavy, které máte někde eh, na Mm, paměti budou rozptýleny. A nyní samotná registrace. Systém registrace, který Evropský, Evropská komise navrhuje, se opírá o stejné národní zásady, které platí i tehdy, pokud společnost registrujete tradičním způsobem, to znamená za využití papírových dokumentů. Žadatel bude muset vyplnit respektive bude mu, muset dostat požadavkům podle vnitrostátního práva. Jediným rozdílem je to, že se nebude muset fyzicky dostavit na dotyčný úřad a bude tak moc učinit online. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na tento konkrétní aspekt této směrnice. Jde totiž o vzájemnou důvěru je tu také potřeba důvěra v prostředky elektronické identifikace. My už takový, takovéto způsoby elektronické identifikace eh, v Evropě máme. Důvěřujeme elektronickým transakcím na vnitřním trhu. Funguje to a zdá se, že to funguje dobře. Některé pozměňovací návrhy se snaží dodat dodatečné požadavky, které v některých členských státech v tuto chvíli neplatí. Pokud bychom tyto pozměňovací návrhy přijali, tak bychom v podstatě zhoršili stávající právní řád v některých členských státech, především v těch členských státech, kde už ta registrace online možná je. V návrhu Evropské komise jsou to členské státy, kdo má povinnost poskytnout eh, návrhy formulářů nebo prototypy formulářů nutné k registraci společností. Pan kolega Rodot předložil pozměňovací návrhy, kde se tedy vyjadřuje proto, aby Evropská komise poskytla ty předlohy formulářů, které mají být použity při registraci společností. A takovéto formuláře, které by předložila komise, by se potom uplatňovaly ve všech členských státech. Já se domnívám, že zástupce Evropské komise, eh, který je tu dnes přítomen, by nás mohl informovat o tom, jestli takovýto způsob možný je nebo ne. Další <clears throat> důležitou věcí při ochraně před podvody je to, že tu bude možnost zkontrolovat, jestli dotyčná osoba je tedy vyloučena z toho, aby byla členem ve statutárním orgánu, zda není zbavená způsobilosti. Já si myslím, že eh, je tu následující problém. V některých členských státech ten zákaz být členem ve statutárním orgánu je vydán na základě vnitřních předpisů, které zase naopak v jiných státech neplatí. To znamená, že bychom měli být velmi obezřetní Eh, při nakládání s touto otázkou. Byl předložen návrh, eh, který navrhuje eh, jistý, nebo který navrhuje založení komunitárního rejstříku, do kterého by byly zapsány všechny osoby, na které se ta zbavení způsobilosti vztahuje. Já osobně Eh, tu vidím problémy spjaté s ochranou osobních údajů. Je to záležitost, o které jsme hovořili při jiných příležitostech i v jiných výborech. Pokud byste totiž vytvořili takovýto rejstřík, tak byste museli omezit přístup do toho rejstříku. A ti, kteří by měli, nebo do tohoto rejstříku by měli eh, přístup pouze orgány zodpovědné za registraci společnosti nebo její pobočky přes, infor, přes eh, internet. A poslední téma, ochrana informací. Ono je pochopitelné, že chceme, nebo přístup k informacím. Ono je pochopitelné, že chceme co možná nejširší přístup k informacím o společnostech. To je dobrá věc, ale zároveň bychom měli mít na paměti to, že volný přístup k informacím je spjat s náklady, které dotyčnému orgánu vznikají. Poplatky, kteří, které platí ti, kteří žádají o registraci společnosti, nepokryjí náklady na eh, provoz rejstříku. To znamená, že to bychom měli ještě zpřesnit a vyvážit to. Tolik tady můj komentář a velmi se těším na vaše komentáře a Eh, také se těším na to, co nám k tomu řekne komise. Děkuji. Děkuji, pane Zivko. Slovo má paní Kutelan. Pak pan Zlatovský, pak komise. A prosím o maximální stručnost, protože už se nám nakupilo poměrně dlouhé spoždění. Prosím. Eh, thank you, Chair. And... Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji Zvěvkovi za odvedenou práci. začalo bych obecněji. Tato směrnice je součást celého toho balíčku o firmním právu. A jak vás tak poslouchám na téma této důležité složky, tak jsem trošku zmatená. Mám pocit, že jste poněkud eh, jaksi obranářský co do vylepšení eh, vašeho návrhu, ale musím vás ujistit, že právě tím musíme začít. Ten návrh jako možná cesta vpřed, to já nechci kritizovat. Nechce to kritizovat ani má frakce SAD. My velice jasně říkáme, že toto je návrh, který je důležitý pro tuto dobu, Žijeme v digitálním věku, musíme vylepšovat vnitřní trh. Vidíme, že komise provádí důležitou práci v tom smyslu, že se snaží vyvíjet a dále vylepšovat fungování vnitřního trhu pro nebo zájmu té doby, ve které žijeme. Musíme pracovat přeshraničně, musíme zjednodušovat způsob, jak fungujeme na internetu, ale Řekla bych, že snad nemusím zdůrazňovat, protože to je součástí toho návrhu, e, já chci zdůraznit důležitost vylepšení těch pojistek, které se týkají tohoto návrhu. A říkám vám to jako přítelkyně, naše frakce to dělá přátelsky, protože, jak se řeklo, ten nepřítel, když budete mít problémy, vám nic neřekne. Váš přítel se vám naopak bude snažit pomoct, bude upřímný a bude se snažit e, vaši situaci zlepšit. A to chci dělat i já. Tento návrh musí být zlepšen. Musíme umožnit členským státům, které mají dobře zavedené systémy eh, preventivní justice, aby dále vyvíjeli eh, pojistná opatření, zejména v této době, kdy vidíme, že eh, se ten systém zneužívá pokud jde například o přeshraniční chování firem. Já si myslím, že je důležité, abychom zajistili, že obchodní rejstříky budou spolehlivé a že ta směrnice jim umožní, aby byly aktuální, že budou mít eh, ty registry náležitě propojené. Eh, to je důležité. Já si myslím, že bychom měli dále od členských států požadovat eh, fyzickou přítomnost jaksi v širším slova smyslu než u podezření na podvody. Musí to být například opodstatnitelné jakýmkoliv, jakýmkoliv důvodem, boj proti podvodům a praní špinavých peněz, to je jen jedna věc. Komise ve svém návrhu říká, že cílem eh, směrnice o digitálních nástrojích není harmonizovat eh, požadavky pro řešení problému s firm na PO Box, ale já jsem přesvědčená, že si musíme uvědomovat rizika eh, falešného zaměstnávání, falešné, falešných osvč a tak dále. A pokud ta směrnice nebude obsahovat náležité pojistky, tak tomu bude docházet. A proto doufám, že se nám podaří se dohodnout na tom, že eh, dobrý kompromis co do posílení role notářů, mm, soudů a příslušných orgánů v boji proti podvodu je zásadní. Konec konců žijeme v době, kdy vidíme, že podvody jsou stále problematičtější. Víme, že členské státy e, trpí tím, že firmy neberou vážně svou odpovědnost, vyhýbají se daní například. E, sociální systém tyto peníze ale potřebuje, takže to je velice důležité. Je to důležité i z politického hlediska, chceme-li být bráni vážně. Eh, hovořili jsme o možnostech eh, dostávat bezplatné informace dostupné v obchodních rejstřících. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, abychom eh, zvýšili dostupnost informací například také o počtu zaměstnanců v souladu s evropskou legislativou a nejen když se to žádá pro finanční zprávy v národní legislativě, tak jak navrhuje komise. To je úroveň transparentnosti, která by ten návrh rovněž zlepšila. Rada bych řekla, že více transparentnosti v korporátním řízení eh, posiluje dialog, posiluje vzájemnou důvěru a může to poskytnout objektivní spolehlivá data o situaci daného podniku, čímž se zvýší povědomí na všech stranách, včetně zaměstnanců a investorů. Podpoří se tím angažovanost zaměstnanců v budoucnosti firmy a zvýší to konkurenceschopnost. Více bezplatných informací je prospěšné pro všechny, pro firmu, její zaměstnance a její růst. Proto je potřeba to prosazovat. Nakonec jsem přesvědčena, že je rovněž důležité pamatovat na to, že eh, to digitální nástroje to je jeden ze dvou nástrojů v tom eh, balíčku pro firmní právo. Ty musí jít ruku v ruce. My bychom se měli zasnažit, aby byli na stejné pozici, měli bychom zajistit, že budeme na tomto eh, co nejlépe spolupracovat v rámci daného harmonogramu. Zlatovský. Děkuji, pan Zlatovský má slovo. Děkuji. Kolegové, kolegyně, eh, ve stručnosti ECR podporuje pozici pana zpravodaje, nevidíme důvody pro předkládání pozměňovacích návrhů. Souhlasíme se všemi opatřeními, která usnadňují založení firem po internetu, ať už to má být fyzická nebo právnická osoba. Nicméně v rámci těch online nástrojů e, musíme zajistit náležitou registraci firem. Zúžení rozsahu návrhu komise je neopodstatněné, protože ten návrh by vlastně neměl vůbec žádný dopad na omezení nákladů eh, co do usnadnění těchto, těchto postupů. Proto budeme podporovat zpravodaj v jeho další činnosti. Děkuji vám. Je vám merci. Já vám rovněž děkuji za vaši konciznost. A slovo dostává komise, je to a máte slovo a rovněž vás žádám o stručnost. Mr. Chairman, um... Děkuji, pane předsedo. Na pan Spravodaj směřoval na komisi otázku, která se týkala těch návrhů nebo předloh formulářů, jestli by je mohla připravit Evropská komise na evropské úrovni. V našem návrhu jsme odkázali na národní předlohy, protože jsme chtěli dostat zásadě subsidiarity, ale mohu potvrdit, že je možné, abychom vypracovali formuláře na evropské úrovni, ale nepřipadá nám to být moudré řešení, protože se, si, se domnívám, že jejich použití by bylo velmi obtížné, protože pravidla na vnitrostátní úrovni nejsou harmonizována a proto by bylo velmi složité připravit předlohy, které by vzaly v potaz nejrůznější možnosti. Je to tedy možné, ale bylo by to velmi složité. A ráda bych také zdůraznila, že máme zpětnou vazbu od členských států v tom smyslu, že ty předlohy formulářů fungují, fungují velmi dobře. A to e, potvrzují i zúčastnění notáři. To znamená, že zvyšují právní jistotu a zrychlují také proces registrace. Máme tedy za to, že pokud by nebo že lepší možností je to, že ty předlohy budou vytvořeny na národní úrovni, že je nabídnou členské státy. A druhá věc, ráda bych řekla, že, paní kom, že komise tedy souhlasí s postojem pana zpravodaje, pokud jde o zúžení eh, oblasti působnosti. Já si myslím, že eh, by to bylo diskriminační, pokud bychom tedy neumožnili společnostem, právnickým eh, společnost, osobám tedy vytvářet pobočky v jiných státech. Jsme ochotni vám nabídnout jakoukoliv technickou pomoc při řešení praktických potíží, ale doufám, že tedy Eh, budete následovat postoj pana zpravodaje v této věci. Ráda bych vyzdvihla ještě jednu věc. A sice to, pokud, že pokud by byla zúžena oblast působnosti a pokud by právnické osoby neměly možnost vytvářet pobočky na evropské úrovni, tak by platily standardy národních států. A to by mohlo být riskantní z hlediska právní jistoty a mohlo by to otevřít eh, prostor pro podvod nebo zneužívání. A proto tedy jako Evropská komise máme zájem na tom, aby tady byly stanoveny pojistky a aby tu tedy eh, v Evrops- díky evropským nástrojům byly jasné možnosti, jak tomu zamezit. Eh, Děkuji, pane Zivko, chcete ještě slovo? Děkuji. Děkuji, pane předseda. Jen velmi stručně. Děkuji komisi za odpověď na moji otázku. To v podstatě odpovídá, vychází vstříc mým pochybám. děkuji paní Goteland, panu Zlatovskému za tato stanoviska. A já bych vám řekl jen v pár větách, že jakákoliv eh, aktivita, která, eh, jakákoliv iniciativa, která má zlepšit tento dokument v kontextu boji, eh, bojem potírání podvodu v zájmu větší transparentnosti, bude mnou brána nesmírně vážně, já to podporuji, ale nemohu souhlasit s návrhy, které mají v podstatě rozložit tento návrh směrnice, protože zavádět takové eh, návrhy, které by ji eh, rozřeďovaly, nemá smysl. Tato směrnice je o registraci firem. A já děkuji za vaše poznámky, ale ty se týkají fungování firm, nikoliv jejich registrace. To, jsou, to, jsou, to se musí oddělit. A pak otázka dokumentů, na nichž pracujeme v právním výboru. K, to není vlastně balíček. Jsou to samostatné zprávy, samostatná témata a já mám svoji vlastní zprávu, pak je zpráva paní Regner a my měli bychom postupovat tedy podle našich zvyklostí. Děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu, což je bod 32. Na začátku dnešního jednání jsem tady trochu oživil naší práci tím, že jsem popřál, popřál paní Delvo všechno nejlepší k narozeninám. A to tež se týká pana Lebretona, takže rovněž všechno nejlepší, drahý kolego. A bohužel eh, parlament je příliš chudý na to, abychom mohli dát eh, kytici, ale mm, tak, prosím, dávám vám slovo, pane předsedo. Děkuji, děkuji, eh, že jste takto připomněl mé výročí, to jsem nečekal. I já chci popřát paní Delvo, byl jsem informován těsně před jednáním, každopádně i tak vám chci popřát všechno nejlepší. A já budu hovořit o programu Kreativní Evropa. To je program, který z, v podstatě za který zodpovídá výbor e, pro kulturu a výbor Jury má vydat stanovisko k návrhu tohoto nařízení, který, které nám předloženo. Proč? Protože ne e, často trváme, tedy často trváme na té ekonomické dimenzi evropského Eh, sjednocování, ale podle mě ta kulturní dimenze je ve skutečnosti daleko důležitější. Takže na začátku jsme upřednostňovali ty drobné kroky ekonomické, tak jak si to přáli otcové zakladatelé Jean Monnet a další. A eh, společná zemědělská politika a tak dále, to není něco, co bych si já přál, ale stalo se tak. A v průběhu let jsme si uvědomili, že nesmíme zanedbávat kulturní dimenze. A teď máme například článek 3 smlouvy o fungování Evropské unie, kde se říká, že Evropská unie má dbát na rozvoj evropského kulturního dědictví. Takže kultura je dnes velice důležitým cílem naší Evropy. Program Kreativní Evropa vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Nebylo to něco úplně nového, protože to vlastně už sjednocovalo předchozí program, který existoval dříve. Má rozpočet asi miliardy 400 eh, miliard milionů, milionů a má se zvýšit dokonce až na 1 miliard, miliardu 800 tisíc. Takže do období do roku 27. A pak je tu podprogram Media, který má podporovat rozvoj mm, evropských médií a jsou v tom různé další kroky, eh, školení v oblasti audiovizuální, financování audiovizuálních projektů. To všechno mm, se může týkat například třeba i videoher a různé další aspekty, mm, eh, televizní programy, samozřejmě eh, i kinematografie, podpora filmových festivalů a tento podprogram pro média představuje velký eh, podíl, je to asi 56% eh, toho rozpočtu kreativní Evropy. A pak jsou další aspekty, které mají podporovat rozvoj evropské kultury v jiných oblastech než v mediálních, to znamená kulturní spolupráce, vytváření evropských kulturních sítí, evropské kulturní platformy. A další věci, jako například překlad literár, literárních děl. To představuje 31% celkového rozpočtu. Tyto finance jsou pak eh, samozřejmě udělovány po eh, principu eh, podle principu tedy udělování veřejných zakázek, kdy, s tím, že je tu průřezový přístup, který umožňuje financování vodným způsobem. Abychom tento program skutečně eh, mohli implementovat, potřebujeme reformu, je to ta reforma pro vzdělávání a audiovizuální otázky kulturu a v každé zemi je většinou pak eh, kancelář zastupující kreativní Evropu, která má pak určitou princi- hlavní roli, jednak informovat o programu, informovat veřejnost a za druhé pomáhat při eh, přípravě a hodnocení eh, těch žádostí. Takže to je ten byrokratický aspekt, řekněme, můžeme možná kritizovat těžkopádnost toho procesu, ale prostě tak to je. Nebudeme tady znovu objevovat Ameriku. Tento program se netýká jen členských států Evropské unie, ale i dalších evropských zemí. Uvedu pár příkladů. Island, Norsko, Albánie, Bosna, Makedonie, Černá hora, Srbsko. Ovšem, Turecko se z programu stáhlo. Obecně řečeno, tento program je velkým úspěchem. Uvedu několik takových indicí. Je tu daleko více žádostí než možného financování. To znamená, že to vyvolává zájem. Z toho také vyplývá navýšení rozpočtu s kterým se počítá. A pak samozřejmě eh, ta Evropská eh, filmová akademie, to je úspěch, nebo eh, Evropský mládežnický orchestr, to je rovněž velice kvalitní iniciativa. No a velmi skromně myslím, že se pokusíme trochu zlepšit to situaci v našem stanovisku. Musíme, musí existovat explicitní vazba mezi tímto programem a duševním vlastnictvím, protože zatím tomu příliš není, tak s tím, že e, nejde jen o finanční pomoc, ale máme také právní nástroje, jimiž můžeme chránit evropskou kulturu. A zatím je to v tom návrhu dost minimalizováno. Ale ochrana duševního vlastnictví je velice důležitá. Je to, I kdybychom udělali jen toto, tak by to pomohlo. A pak je tu další problém, a to je, že se blíží digitální éra, nebo jsme v digitální éře, a to vyvolává samozřejmě problém z hlediska šíření eh, naší kultury, eh, z ekonomického hlediska uvedu příklad. Amazon a platformy jako Netflix začínají vyrábět vlastní filmy. No oni samozřejmě mají obrovskou sílu z hlediska potom Eh, šíření této produkce v celém světě. To může ohrožovat eh, evropskou filmovou tvorbu. Takže má tu některé znepokojivá eh, údaje, například Francie, procento francouzských filmů, které jsou rentabilní, v podstatě jen, je to jen asi polovina. V roce 2005 pouze 12% francouzských filmů si na sebe vydělalo. A takže už teď má, jsme, máme trochu problémy no a s tím eh, novým jevem digitálních filmů, kde máme mimo evropské digitální firmy, které jsou teď eh, eh, jaksi na špici, tak to je něco, co nás musí přimět k tomu, abychom si byli vědomi tohoto nebezpečí. Musíme podporovat koprodukce, protože tu máme čísla, která ukazují, že když je nějaký eh, film koprodukován aspoň dvěma státy, tak pak daleko snadněji překračuje hranice, než když je to čistě národní tvorba. A máme pochopitelně dobré příklady spolufinancování, příklad filmu, který se nazývá Foxtrot, který jsem neviděl, že ne, že bych vám ho doporučoval, ale je to z května 2018, je to francouzsko-německý film. A zajímavé je, že 80 Eh, evropských filmů jsou stále eh, čistě národní produkce. Takže to je další věc, na kterou musíme upozornit spolufinancování jako produkce. Za třetí, třetí upřesnění, které navrhuji, abychom vyjasnili některé koncepce, které se využívají, například koncepce mediálního vzdělávání, článek 6 malé c, co je mediální vzdělávání? Myslím, že tato koncepce by si zasloužila rovněž upřesnění, zvláště protože to souvisí s bojem proti dezin, s dezinformacemi, což konec konců je uvedeno v důvodové zprávě. Musíme být velmi opatrní, velmi obezřetní, protože co je to dezinformace? Já myslím, že kultura je také o rozmanitosti. Nemůžeme upřednostňovat jen informace, které jsou za každou cenu pravé a ověřené a jedin, ty jediné pravé. Další koncepce je koncepce sociální inkluze, která se tady používá několikrát, sociální začlenování, například 4C, a to je rovněž taková koncepce, která samozřejmě eh, právnického hlediska je poměrně eh, zajímavé, zajímavá. Někdo argumentuje eh, ve prospěch toho, ale někdo říká, že začlenování není to tež, co asimilace a, a nebo integrace. Asimilace samozřejmě byla francouzský republikánský model, to znamená, že migranti, kteří jsou tam francouzi z definice, se integrují a mají úplně převzít eh, kulturu té země, která, eh, v které se usídlili, to znamená francouzskou, do té míry, že vlastně úplně zapomenou na svoji původní kulturu. Máme eh, hodně francouzů, kteří ilustrují tento model, ten byl model tradiční, model hm, Třetí republiky. Pak je další model což je model stávající, model integrační, čili ne asimilační, ale integrační. Žádáme, aby osoba, která si eh, přeje se usadit dlouhodobě, aby se přizpůsobila kultuře země, která ji, která ji hostí, ale samozřejmě zachová si určitý vztah se svojí eh, kulturou původu, čili je to trošku mírnější. A pak je samozřejmě model začlenování, čili inklu, inkluze, to, a to není náhoda, že tady se to používá tento model, to je úplně něco jiného. To vyžaduje určité úsilí ze, z obou stran. Je to jakési vyjednávání, na základě kterého osoby eh, té hostitelské země a té země, které, ty osoby, které přijdou, se přizpůsobí vzájemně svým tradicím. A to rozhodně není model, který já chci prosazovat, a je nebezpečné pro evropskou kulturu, podle mě. Čili tady jde o slovíčka, ale je to důležité, protože ten text prostě používá tento, toto slovo inkluze a pak někdy také integrace. Když se podíváte do bodu odvodní 11, tak tam eh, jsou obě ty koncepce. Takže já si myslím, slova mají svůj význam a prostě slova potom eh, utvářejí model společnosti, takže na to pozor. A ještě poslední úvaha. Já opravdu jsem tady překvapen tu, tím významem, který eh, přikládá komise tomu, aby to byly delegované akty, akty přenesené působnosti. Kapitola 4, která je velice dlouhá, která se tímto zabývá, máme takový nepříjemný pocit, že podstata celé věci jsou delegované akty. Já myslím, že bychom měli se i nad tímto zamyslet a snažili, snažit se trošku tuto pravomoc, kterou považuji, pravomoc komise, kterou považuji za přehnanou, trošku omezit. A konec konců, pokud chceme skutečně podporovat demokratický model, tak nepochybně bychom měli maximálně omezit pravomoc byrokracie ať už je jakékoliv, včetně té bruselské. Takže děkuji za to, že jste vyslechli eh, tyto mé úvahy. Děkuji, pane Lebreton. Pan Zlotovský. Děkuji bardzo. Děkuji. Dámy a pánové, evropská kultura, umělci, kreativní sektor podporu potřebují. Tady je tedy navrhováno pokračování programu Kreativní Evropa v dalším finančním období. Pokud jde o rozpočtové prostředky, tak jejich objem je vyšší než v minulém rozpočtovém období, což nepochybně přispěje k efektivnějšímu fungování této oblasti. Eh, v celé oblasti kultury eh, digitální revoluce přinesla velké rozdíly eh, mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Já si myslím, že právě tento program je příležitostí pro evropské tvůrce, aby tedy dohnali určité spoždění, které v digitální sféře mají, protože právě digitální oblast je základním kanálem pro podporu filmu. Bychom tedy byli rádi, aby financování tohoto programu bylo určeno především těm, kteří vytváří obsah, jehož komerční potenciál je nízký. Já si myslím, že právě ten, tato oblast si zaslouží naši podporu. Kvalita děl by měla být rozhodující pro to, jestli dotyčná podpora bude pod, poskytnuta nebo ne. E, pokud nějaké dílo má tržní potenciál, tak nepotřebuje podporu. A další věc, zvláštní zacházení s určitými subjekty, tak jak je to popsáno v návrhu komise. Takovéto subjekty by mohly dostat podporu, aniž by předložili návrhy. Já si myslím, že je potřeba vynalézt transparentnější řešení, tak aby tady nebyl žádný preferenční přístup. Eh, předložíme přiměřené pozměňovací návrhy a doufáme v eh, konstruktivní spolupráci. Děkuji. Komise? Přeje si vyjádřit někdo za komisi, prosím rychle, pokud chcete? Nikoliv? Dobrá. prezentaci pana zpravodaje se možná nikdo neodvažuje k tomu cokoliv dodat, ale můžete. Takže, pane Lebreton, chcete to uzavřít ještě? Ne, děkuji, pane předsedo. Ještě, ještě jednou děkuji za to, že jste mi tak hezky popřáli. Že nejlepší, i to je, to, to je určitý výraz kultury a dobrého vychování a vzdělání. Dovolte mi slovíčko, jenom velmi stručně toto téma je skutečně zásadní. E, ta tvorba umělecká. Všechny ty disciplíny dohromady. To představuje 530 e, miliard eur. Je to asi 7 milionů 200 tisíc osob. To je víc než automobilový průmysl. A telekomunikace dohromady. Takže je potřeba skutečně věnovat velký, velkou pozornost významu kultury a zejména teď eh, v době, kdy se šíří digitálně. Děkuji, pane Lebreton, děkuji, drazí kolegové, a přejdeme k dalšímu bodu paní Kaufman, která bohužel měla problém, takže na ještě Počkám, ještě lhuty pro pozměňovací návrhy. Ty jsou stan, stan, stanoveny na 15. října. Prosím, berte to v potaz. Takže ještě další bod. Ten můj ten byl odložen. A teď se tím pádem dostáváme na výměnu, k výměně názoru ohledně textu paní Bergeron. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, velmi stručně vám tady představím svoji právní pozici k návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, která mění směrnici 6. října 2009, eh, září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a následné kontroly povinnosti uzavřít pojištění. Cílem je samozřejmě lépe reagovat na nové povinnosti ochrany obětí z nehod silničního provozu ve státě jiném, než je stát jejich bydliště, nebo například nehoda způsobená řidičem z jiného členského státu. A směrnice z roku 2009 eh, kodifikuje některé starší směrnice, které posilovaly eh, legislativu v této oblasti, zejména, eh, že vlastně občanskou právní odpovědnost vyplývající z motorových vozidel začala být povinna. Od roku 2009 se objevilo mnoho různých problémů v této oblasti. Jenom z technických důvodů tam byl trošku problém, protože eh, mikrofon pana Lebretona byl stále ještě zapnutý. Aha, dobře. Takže znovu od roku 2009 se objevilo mnoho různých problémů v této oblasti a komise eh, provedla hodnocení uplatňování této směrnice a došla k závěru, že je potřeba to uspůsobit v některých bodech, abychom zaj, zaručili ochranu obětí ehm, v silničním provozu, zejména v těch přeshraničních oblastech. A ten text, eh, který tu máme, mění tu směrnici z roku 2009 v těch pěti základních bodech. Rozsah působnosti této směrnice, to je článek 1, směrnice z roku 2009, kontrola pojištění, kde se eh, boj, eh, snažíme potírat řízení bez pojištění, pak je článek 4, harmonizace, eh, revize těch minimálních částek, hm, krytí tímto pojištěním, pří, příklad nebo situace insolvence hm, pojišť, pojištitele a dále o otázka škod a jejich pokrytí. Dále, já si myslím, že tento návrh směrnice dobře napravuje právnické a praktické nedostatky směrnice z roku 2009 a pokud jde o kontrolu pojištění, tak je základní eh, zmírnit eh, to stávající, ten stávající, eh, stávající systém pojištění vozidel, které jsou umístěny v jiné, v jiné zemi nebo ve třetí zemi, a které se potom ocitnou na jejich, na jejich území, eh, kde by měly probíhat neintruzivní, nediskriminační, nutné proporcionální kontroly. To je nové ustanovení, které by umožnilo omezit tento jev řízení bez pojištění a musíme to podporovat. Pokud jde o minimální částky pokrytí v případě materiálních nebo tělesných eh, škod, tak tady vítám tento návrh s tím, že členské státy mohou jít i na tato minima a tyto částky budou pak předmětem přehodnocení eh, po pětiletých obdobích. V případě nesolventnosti ehm, pojišťovny, což se eh, děje poměrně dlouho, to očkodnění často bývá velice zdlouhavé, tak bychom měli mít nějaký systém rychlého eh, očkodnění obětí. To je podle mě významný pokrok a návrh zahrnuje i vytvoření určitého kompenzačního Eh, fondu, která eh, pak, který bude použit v případě nesolventnosti eh, pojišťovny. V případě přeshraniční oblasti by, byl, by byla oběť odškodněna přímo z pokladny toho státu, kde se stane tato nehoda. To už je systém, který existuje v mnoha členských státech a mohlo by se rozšířit na všechny členské státy Eh, na základě dobrovolnosti, to je podle mě velký pokrok, čili protože o to jde v ochraně těch eh, obětí a eh, krok komise, který chce ještě zohlednit, to, aby... Já se omlouvám, že vám... Je, je tady takový trošku problém nějak to zvukový, zvukového charakteru, Možná jsou to vaše sluchátka, která to způsobují. Že je tu ta vazba. A, a také já vím, že máme málo času ani... No já vím, mluvím rychle, mluvím rychle. Takže, když jde o také zápis, eh, zápis o škodě by měl probíhat identickým způsobem, měl by se harmonizovat z hlediska svého obsahu a formy. To se mi také líbí. A cílem je, abychom eh, měli méně podvodů a větší transparentnost tím, že bude možné ověřit eh, škody na základě eh, a záznam o škodách. Jinak podporuji také vůli komise kodifikovat rozhodnutí soudního dvora ohledně tedy celkově koncepce dopravy, Eh, vozidel. Stále myslím, že, eh, že to je ten, ten provoz, eh, provozu tedy, myslím, že je to stále ještě po, poněkud nejasné, když se říká, že to je to, co obvykle slouží k dopravě, ale může to, a může to být zdrojem té nehody. Já myslím, že tady je mm, trošku slož, složitý, je to trošku složité s tím principem příčiny a následku ale když eh, třeba traktor je někde uvízne na silnici, není to obvyklé vozidlo, které eh, jezdí eh, po silnici, ale přesto může být zdrojem nehody, takže by se to mělo rozšířit. A takže pokud řekneme ta obvyklá doprava, já myslím, že to nemusí být rozhodující faktor pro to, pro zahrnutí do této směrnice. Třeba vozidla, která jezdí já nevím, na staveništi mohou také eh, být zdrojem nehod eh, v silničním provozu, takže by to měl být co nejširší význam, aby se zajistila maximální ochrana obětem. To je přece to, o co v této směrnici jde. Chránit oběti, zajistit, aby byly odškodněny, aniž by se muselo složitě eh, vystopovávat, kdo za to skutečně zodpovídá. Předložila jsem k tomu pozměňovací návrh, které vám, který vám můžu případně později eh, přečíst. Děkuji za vaše pozornost. Děkuji, děkuji ještě jednou. Merci beaucoup, madame. Já vám také děkuji. A omlouvám se, že jsem vás dvakrát přerušoval. Chtěl by někdo slovo k tomuto tématu? Prosím, pane Zlatovský. Šanovný paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážená paní kolegyně, dámy a pánové ty eh, změny navrhované komisí ve směrnici 103 eh, 2003 jdou správným směrem, protože mají zlepšit ochranu těch, kteří utrpěli škody v dopravních nehodách a zlepšuje to pohyb a vlastně eh, provoz vozidel v Evropě. Zlepší to trh pojištění v oblasti motorových vozidel, a těm, kteří byli zraněni, to zajišťuje plnou kompenzaci, i když pojistitel, který má sídlo v jiném členském státě, nebude platit. Je naprosto opodstatnitelné zajistit ehm, harmonizované dokumenty ohledně platnosti pojištění. Rovněž ta ehm, minimální eh, Pojistná částka by měla být harmonizována tak, aby se zajistila stejná minimální ochrana všech, kteří budou účastníky dopravní nehody, ať už v kterémkoliv členském státě. To, co se nám nelíbí, je velice široká definice eh, toho pohybu vozidel. Pak jde také o ověřování doby pojištění, protože pojistitelé uplatňují různá kritéria a ta mohou ovlivnit výši sazby. A nakonec eh, ta krátká doba transpozice a eh, vyšší záruky, je to vlastně navrhuje se pouze 12 měsíců, ale přesto doufáme, že dosáhneme další práci dohody. Děkuji vám. Merci beaucoup. La commission souhaite Komise? Kdo se toho zhostí, prosím? Eh, thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkujeme za příležitost hovořit o tomto poměrně skromném legislativním návrhu, který je ale velice důležitý pro evropské občany. Jak z hlediska fungování vnitřního trhu, tak eh, z hlediska eh, vlastně podpůr, toho, že to je podpůrný pilíř šengenského systému. Jak jsme uvedli eh, ve své analýze, ta směrnice funguje obecně za to velice dobře v 99% případů, ale navrhujeme její, přesto její drobné zlepšení, tak abychom vyřešili určité praktické problémy, které se objevují. To, to echo jen tak mimochodem v sále je stále, takže nevím, co se děje. Eh, co se týká konkrétních bodů, tak eh, z toho tedy, co říkala paní zpravodajka, tak moc často neslýcháme, že by naše navrhované definice použití vozidla byly omezené, e, nebo že by měly omezenou, omezený význam. Rád bych e, toto stanovisko přivítal a Rád bych přivítal jakoukoliv další ochranu obětí, nicméně to budeme řešit ve vyjednávání, protože často slýcháme také názory, že bychom například měli z rozsahu této směrnice vyloučit soukromý majetek a všechny možné druhy vozidel, které e, by se vlastně tam neměly objevovat, takže bude to, bude to jistě zajímavá diskuse a těším se na ní. A další téma, které bylo zmíněno, které také souvisí s minimálním eh, pokrytím nebo s minimální pojistnou částkou, to je také v pořádku. A poté eh, tady byly určité problémy s, eh, s tím certifikátem o nějaké historii bezpojistných událostí. My se snažíme jít cestou té nejmenší možné ochrany, aniž bychom eh, nějak zasahovali do kritérií pro posuzování rizika pojistitelů. Já si myslím, že je možné toto od sebe oddělit na základě té doložky o nediskriminaci, kterou navrhujeme. Nemyslíme si, že by to ohrozilo business modely pojistitelů eh, jakýmkoliv způsobem, takže myslíme si, že to může fungovat. Každopádně vám děkuji za vaše stanovisko. Doufejme, že vyjednávání poběží co nejrychleji, abychom to stihli ještě do konce volebního období. Děkuji. Sur ce sujet, pas d'autres interventions. Donc... Žádné další příspěvky k tomuto tématu. Takže paní Beržana to může uzavřít, pokud chcete. Já myslím, že nemám příliš co, co dodat. Je to samozřejmě něco, co zlepšuje ochranu uživatelů a obětí dopravních nehod. Je to dobrý text, harmonizuje legislativu, musíme se dohodnout na významu a na termínech, ale to už je spíš otázka eh, semantiky, což je obecně problém. Tedy. Děkuji, to ne, toto téma si neuzavřeme dnes dopoledne a děkuji za všechny příspěvky. Dále bod 36 Pan Svoboda se měl dostavit, bod je odložen. Dále bod 37. Pan Koferaty a představí to paní Guteland. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Apologies. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych omluvila pana Koferatyho, že dnes nemohl mezi nás přijít, protože musel z Bruselu odjet dříve, než předpokládal kvůli eh, neočekávaným úkolům. Pokusím se tedy přečíst a vysvětlit to, co si o tom pan Koferaty myslí. Pan Koferaty by rád poděkoval stínovým zpravodajům a všem dalším kolegům za výměnu názoru o tomto e, návrhu o poskytování dokumentů. Velmi se těší na vaši zpětnou vazbu, na vaše komentáře v této věci. Jak víte, nařízení o e, poskytování soudních a mimosoudních dokumentů dokumentů eh, v občanských občanskoprávních a obchodně právních věcech je podstatný pro soudní spolupráci eh, v občanskoprávních a obchodně právních věcech v Evropské unii. V květnu komise předložila no, zprávu nebo návrh, díky němuž níž chce tedy legislativu revidovat a předložit zlepšující návrhy. Pan Koferaty tedy souhlasí s tím, že je potřeba zlepšit účinné fungování a dostupnost soudních a mimosoudních dokumentů eh, v přeshraničním měřítku. Elektronický rozměr by tady měl hrát důležitou roli, ale zároveň je nutné, abychom zajistili ochranu práv zúčastněných stran. Jaký noli, jakýkoliv eh, nový zavedený postup by měl zajistit hladký hladkou výměnu dokumentů, vysoké standardy bezpečnosti, ochranu soukromí. Pan Konferaty se domnívá, že centralizovaný systém IT by měl být založen na ikodexu a na jeho způsoby fungování by měly být definovány na základě aktů v přenesené pravomoci. Pan Koferaty souhlasí s návrhem eh, komise v tom, že tedy je možno poskytovat eh, dokumenty online, ale zároveň je potřeba dostat eh, právu stran a ochraně zúčastněných stran. Strana, která sídlí v jiném členském státě, by měla mít možnost eh, dostat se k dokumentům a prostřednictvím fóra, ale nemělo by to být tedy povinností pro strany v, eh, kvůli nákladům, které to eh, způsobí. Pokud je o přístup ke spravedlnosti, domnívá se pan eh, Koferaty, že náklady na eh, osobu, která bude zodpovědná za zpřístupnění dokumentů, by neměly být nadměrné. Je důležité, aby se Eh, tady tedy stanovili poplatky, které za to mohou být eh, vybírány. Eh, za druhé je potřeba dostat ochraně soukromí a osobních údajů v souladu s tím, co tedy je v tomto ohledu zakotveno v evropské legislativě. Za třetí, pan zpravodaj navrhuje, aby tady došlo ke zpřesnění, pokud jde o drobné změny, které se týkají mimo jiné lhůt pro předávání informací mezi agenturami, za druhé práva adresáta odmítnout eh, dokument, při, přijmutí dokumentu, který je nepřeložen a je eh, v jazyce, který mu je eh, nesrozumitelný jsem přesvědčena o tom, že tady budeme schopni konstruktivně spolupracovat eh, s ostatními zpravodaji, se stínovými zpravodaji a že tedy díky tomu Evropský parlament dosáhne v této věci eh, vyváženého řešení. Pan Koferaty se těší na vaše dnešní komentáře a také na následné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Chce se někdo vyjádřit? Nevidím komisi, pokud chce. Chcete ještě něco dodat, paní Gutelan? No. Koliv. Takže vám děkuji. Prosím. Hůta pro pozměňovací návrhy? Ano. Takže hůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 24. října poledne. Děkuji. A následující bod je výměna názoru. Jo, má vést pan Radev, který musel odejít z naléhavých důvodů, musel opustit budovu. V tom případě můžeme požádat jiného kolegu, který není z jury, aby představil tu zprávu. Bohužel to je tak trošku na hraně. A proto jsme to nakonec odložili. E, tedy mm, Jo, neodložili. Takže pan Koferaty by chtěl po, poukázat, já budu hovořit za pana Koferaty. Postponed. Okay, okay, okay. Yeah. Il s'agissait simplement... Prostě... Paní Gutelan, jde jenom teď o to, abychom... Uh, šlo jenom upřesnění tady. Tady šlo opravdu jenom o ty pozměňovací návrhy. Lhuta pro pozměňovací návrhy 24. října v poledne. Dvacátého druhého, ne? Jestli tomu dobře rozumím. 24. dobře. 24. Oktober. 24. v poledne, ano. Okay. Merci beaucoup. Děkuji. Takže tím jsme tento bod vyčerpali, protože pana Radova jsme odložili. A dostáváme se k vodě, k bodu 39, který představí kolega Chrysogonos, jemuž dávám slovo. Merci, merci, le président. Uh, dear colleagues, uh... Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, Úspěch Evropy v příštích desetiletích bude určen její schopností zůstat konkurenceschopná v globální ekonomice a v zajišťování vysoké úrovně zaměstnanosti, vzdělání a e, odborného vzdělání, sociální soudržnosti, inkluze, aktivní participace ve společnosti. Aby Evropa byla konkurenceschopná, soudržná a odolná do budoucnosti, znamená, že musíme investovat do jejich obyvatel a zejména do jejich zdraví, vzdělání a kreativity. Bez ohledu na určitá zlepšení eh, je stále velice vysoká nezaměstnanost mladých a nezaměstnanost dlouhodobá v Evropě. Eh, proporce lidí, kterým hrozí chudoba a sociální vyloučení, je i nadále vysoká. Kromě toho, Demografické trendy eh, nám ukazují, že nás čeká starnoucí populace a evropskou společnost ovlivňují různé migrační toky. Za těchto okolností Evropský sociální fond Plus zajišťuje hlavní finanční nástroje EU pro zlepšení mobility pracovníků a lepší pracovní příležitosti a pro posílení sociální soudržnosti, zlepšení sociální spravedlnosti, zvýšení konkurenceschopnosti napříč Evropou a pro redukci nespravedlivých a nevyhnutelných eh, zdravotních nesrovnalostí, které zažíváme jak uvnitř členských států, tak mezi nimi. S předběžným rozpočtem 101 miliard euro na období sedmi let, tedy 2021 až 2027, by ESF Plus měl sloučit existující eh, Evropský sociální fond, eh, iniciativu Zaměstnanost pro mladé, eh, Evropský fond pro pomoc těm nejvíce znevýhodněným, program pro zaměstnanost a sociální inovace a Evropský zdravotnický program. Návrh združení několika fondů do jednoho nástroje nám slibuje zlepšit dopad investic do lidí a sociální soudržnosti s podporou implementaci sociálního pilíře a evropského semestru. Je velice povzbudivé vidět, jak ESF Plus eh, a jeho priority se soustředí na rovné příležitosti pro všechny, na boj s diskriminací a eh, řešení nerovností, včetně mimo jiné v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání nebo zdravotnictví. Další hlavní změny související s ESF Plus jsou silnější harmonizace s doporučeními a analýzami v rámci evropského semestru, eh, s přihlednutím k principům Evropského pilíře sociálních práv, širší rozsah eh, se zahrnutím konkrétních odkazů na základní materiální pomoc eh, i pro migranty a opatření na sociální integraci je zde také silnější dimenze sociální inkluze, tím, že se do ESF Plus zaintegruje fond eh, pro pomoc nejvíce nevýhodněním. Dále dojde k dalšímu zjednodušení požadavku pro členské státy ohledně monitorování a reportingu menšího počtu indikátorů. To by měla usnadnit, to by mělo usnadnit sloučení potravinové materiální pomoci s, eh, sociál, s otázkami sociální inkluze a dalšími opatřeními. Dále chceme zavést vyšší flexibilitu v oblasti tematicky, tematických okruhů pro jednotlivé členské státy podle toho, co je zrovna potřeba. V tomto kontextu návrh komise na nařízení ohledně Evropského sociálního fondu Plus je velice vítáno. Bez ohledu na tyto pozitivní trendy je potřeba udělat ještě více, zejména v oblasti propagace sociální inkluze, boje s chudobou a e, boje s diskriminací. Dále je potřeba prosazovat udržitelné a kvalitní zaměstnání. Je potřeba politicky reprioritizovat e, jednotlivé kroky v souladu s Evropským pilířem sociálních práv. A co je nejdůležitější, ten relevantní rozpočet pro takovéto iniciativy musí být eh, významně navýšen. Chce-li Evropská unie účinně podporovat sociální soudržnost, bojovat s chudobou a zlepšit zaměstnanost a podmínky vzdělávání. Je potřeba alokovat členským státům více prostředků, zejména těm, které jsou aktuálně nejzranitelnějšími eh, částmi eh, toho našeho pomyslného řetězu. To jsou Řecko, Itálie, Portugalsko, Bulharsko, Rumunsko a tak dále. To je zásadní předpoklad pro vytvoření soudržnější sociální Evropy a na tomto základě eh, budu sepisovat příslušné stanovisko. Zohledním, jak to jen bude možné, veškerá vaše doporučení. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji, pane Kryzogonosi, paní Delvo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se vyslovila jménem paní Evelyn Gebhardt, která má jin, eh, Ge, Gebhardt, které má... We need sufficient funds for social Europe. Eh, paní Regnerové, omlouvám se, která má jiné povinnosti eh, v Rakousku. Všichni víme, že program ESF Plus je rozšířením, zjednodušením toho eh, původního programu, ale zároveň tady došlo ke škrtům ve výši zhruba 10%, což je pro naši frakci naprosto nepřijatelné. My naopak požadujeme, aby prostředky na boj proti nezaměstnanosti byly v Evropské unii navýšeny. Eh, také chceme, aby bylo více investováno do dalšího vzdělávání a to především eh, ve snaze získávat digitální kompetence, jako tom dneska byla řeč. Chceme dále bojovat proti chudobě dětí a může se tak stát pouze za dostatečného vybavení finančními prostředky. To znamená, že, jak už jsem řekla, nebudeme ochotni eh, v těchto bodech eh, akceptovat žádné škrty. Propojení programu ESF eh, s doporučením pro jednotlivé země v rámci evropského semestru je také důležité a nesmíme tedy připustit, aby byli znevýhodněni zaměstnanci. E, kolegyně také e, dbá nebo chce zdůraznit e, rovnoprávnost obou pohlaví. Děkuji. Takže tolik tedy poselství paní kolegyně Regner. E, jsou nějaké další příspěvky? Chcete něco doplnit, pane kolego e, Chryzogonosi? Ano, děkuji. Velmi rád bych si vyslechl návrhy, názory našich kolegů. tak abychom dosáhli co možná nejjednotnějšího názoru v této věci. Děkuji. Děkuji. Rád bych tedy řekl, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 25. října v poledne. Děkuji. Eh, mám tu ještě tedy jedno oznámení, ale to nám tedy řekne eh, naše vedoucí sekretariátu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o další zasedání našeho výboru, tak bych ráda podala, podala následující informaci. Libe a Jury se společně sejdou 18. října tohoto roku v 9 hodin a e, budou se bavit o programu Eh, justice, soudnictví a eh, následně tedy se sejdeme ve Štrasburku 22. října eh, a Další řádné zasedání našeho výboru proběhne v Bruselu 19. listopadu odpoledne a 20. listopadu celý den. Takže děkuji a zasedání končím. Děkuji vám za trpělivost a za veškeré komentáře a přeji vám Eh, přeji našim oslavencům ještě jednou všechno nejlepší.